Vážení kolegové, dobré ráno. Projednáváme bod číslo 32 našeho pořadu jednání. Týká se pozměňovacích eh, návrhů k programu Spravedlnost. Spravodaje jsou eh, paní Hautala a pan Weidenholzer. Je, toto je společná schůze výboru Libe a Jury podle článku 55. Takže nyní se vzájemně e, vítáme e, s předsedou Moraesem na této schůzi. Děkuji, Pavle. Jak říkal Pavel, tak e, vzájemně se tady vítáme a Eh, místo eh, eh, zpravodaje Weidenholzera je tady kolega. Děkuji, Pavle. Děkuji za úvod a oba dva zpravodové předloží pozměňovací návrhy. A teď znovu vracím mm, předsedování Eh, předsedovi eh, Jury, takže můžete každopádně eh, vyzvat paní Hautala, aby, udat, dát, aby promluvila, dát jí slovo. Dobrý den, já si myslím, že spolupráce mezi dvěma výbory a oběma zpravodají byla bezchybná a tak bych chtěla poděkovat týmům a stínovým zpravodajům, který velmi konstruktivně a kreativně přispěli k naší práci. K tomu, co teď máme tedy ve formě kompromisních návrhů a taky musím poděkovat komisi za to, že nás trochu vedla ve stanovení toho, co to vlastně zahrnuje ten program, jaká jsou zde práva a co obsahuje. Takže ještě to můžeme doladit na trialogu samozřejmě. Každopádně neschod bylo velmi málo pokud jde o význam programu Spravedlnost. Diskutujeme možná, jak sem zahrnout zvláštní potřeby zranitelných skupin a které konkrétně eh, máme na mysli eh, eh, Ženy například nejsou menšinou, ale diskutovali jsme o tom, jak sem zahrnout genderové aspekty, ale myslím si, že výsledek je vyvážený. Když hovoříme o definici soudnictví a e, soudců a zaměstnanců v soudnictví, někteří z nás chtějí e, zdůraznit e, také právníky, kteří pracují pro občanskou společnost. Takže my podporujeme toto širší pojetí, řekněme, právnického personálu. A po e, e, diskusi s komisí to ještě zvýrazníme a to je z mé strany všechno. Paní Kaufmann, je zde místo pana Weidenholzera, takže eh, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Je mm, samozřejmě obtížné něco dodat k tomu té vynikající práci, kterou vedla paní Hautala. Pan um, já zastupuji tady pana Weidenholzera a všichni říkají to samé. Máme dva zpravodaje, dva výbory, spoustu zkušeností jako stínová zpravodajka své frakci, výbory nebo jako členka Libe, mohu říci, že skutečně máme před sebou dobrý text. Jak bylo řečeno, spolupráce mezi výbory, mezi kolegy byla dobrá. Všichni viděli, že včera večer ještě eh, byla rozeslána poslední verze kompromisu, je to celkem 29 a je tam celá řada věcí, které jsou společně dobře vyřešeny. Heidi Hautala poukázala na to, že eh, definice, eh, které osoby z justice z tohoto profitují a že by měly být přesněji definovány. Máme tady důležitý bod právě přístupu k justici, kde se věnuje významná pozornost právu dítěte a také s ohledem na to, proč správní stát jako jeden z pilířů našich evropských hodnot a co je také důležité při posuzování programu, jsme našli řešení že bychom se měli přesněji podívat na to, na to, jak ten program funguje, ale které osoby z toho, toho využili konkrétně. A obecně si myslím, že to je dobrý výsledek našich prací. Také mm, ještě jednou chci poděkovat všem, kdo na tom spolupracovali a já tady mám, mm, že čtv- od 4. února pak bude hlasování ve výboru a v plénu eh, to bude následně. Děkuji. Eh, děkuji, Silvie. Já si myslím, že chce vystoupit ještě další kolega. Ano, pan Vos. Thank you. also oh, oh, Katerina. Yeah. A taky Catherine. Eh, děkuji jménem EPP stínových zpravodajů. Bych rád Eh, přečetl stanovisko. Vážení kolegové, v první řadě bychom chtěli poděkovat oběma zpravodajům za dosavadní práci a za novou verzi kompromisních pozměňovacích návrhů. Text se podstatně změnil, pokud jde o eh, nestranost eh, soudců. Ta opravdu musí být zdůrazněna v cílech programu a také v operativní části textu. EPP požadala o to a spolu zpravodajové to vzali e, v potaz. Pokud jde o genderovou perspektivu, jako EPP jsme chtěli zachovat rovnováhu, pokud jde o gender a práva dětí v celém textu, což se objevuje i v tu e, nových pozměňovacích návrzích, které jsou naší prioritou, tak jak jsme je předložili. Dále je zde definice občanské společnosti ve všeobecnosti všeobecných cílech a EPP se domnívá, že, e že občanská společnost by měla být zmíněna i v definicích a také v cílech v textu. Program Spravedlnost se zaměřuje i na odbor, se zaměřuje na odborníky, kteří pracují v oblasti eh, spole, eh, spravedlnosti a nikoliv na, eh, veř, na veřejnost a také na ty, kteří spolupracují s občanskou společností a je třeba tedy vzít v úvahu úvahu, že se to týká konkrétních aktivit, eh, například eh, v tom příloze eh, no, no, podle no, novému článku 7.1. Takže cílem je, aby se toto ujasnilo. Nechceme mít univerzální legislativu jako takovou a nemá to vést k mezinárodnímu boji Eh, má eh, cíl, jedním z cílů je boj proti mezinárodní eh, ten, nepot, netrat, netrestatelnosti. Když hovoříme o istambulské úmluvě a její ratifikaci, kdy pokud plně sdílíme ambice Evropského parlamentu potřebě všech členských států ratifikovat Istanbulskou úmluvu. Domníváme se ale, že takové úvodní ustanovení ne, zde nemá místo, protože už existuje v jiných programech. A nakonec toto, legislati- toto eh, způsobí, že evropská legislativa bude jasnější a konzistentnější. A zde eh, ovšem je problém, že se zde, eh, že se často opekují stejné věci a eh, tento předpis tedy by se měl zaměřit na větší ujasnění v oblasti expertů, kteří pracují v oblasti spravedlnosti a na jejich další výcvik a školení. Děkuji. Chce někdo další zareagovat k paní Kaniči potom a a potom se vrátíme k vám. Paní Kanič, prosím. E, Děkuji mnohokrát. E, chci poděkovat e, pro paní Hautalu za práci, chci poděkovat všem stínovým zpravodajům, protože všichni přispěli k vypracování tohoto textu. Tento text se týká zcela základní věci a to je vzdělávání školení odborníků v oblasti soudnictví a vývoj e, občanského i e, trestního práva v Evropské unii. Je to důležité, proto je třeba zdůraznit e, věci v oblasti bezpečnosti, svobody a spravedlnosti, což je něco, čím se běžně zabýváme chci velice poděkovat kolegům, kteří vypracovali návrh textu, také za to, že byly vzaty v úvahu naše náměty a pozměňovací návrhy. Určitě bylo důležité znovu zopakovat zásadu nezávislosti soudnictví kterou definoval eh, Evropský soudní dvůr jakožto základ pro soudní spolupráci na základě vzájemného uznání. To je zvláště důležité. A je také velice důležité mít na zřeteli další věc, která tady byla vzata v potaz, za což také děkuji. To bylo v mém pozměňovacím návrhu. Týká se to eh, multidisciplinárního školení těch osob, které eh, přicházejí, řeší případy nezletilých. Já jsem zpracovávala zprávu um, postupu a záruku v případě soudních řízení s účastí uh, nezletilých. Um, to bylo projednáváno v červnu tohoto roku. Čili chceme-li to patřičně realizovat, tak musíme uh, školit ty, kteří mají na, za úkol implementovat tuto směrnici. A také bych chtěla znovu zdůraznit význam školení a vzdělávání eh, pracovníků ve vězeňství musí být slušné vězeňské podmínky, protože to není jenom důležité pro to, aby bylo možné zvládat situaci ve věznicích, která bývá velice složitá. Je také důležité zajistit eh, patřičné podmínky, aby to pomáhalo rehabilitaci těch, kteří jsou ve vězení potřebujeme velmi specifické školení a vzdělávání ve, ve vězeňství, abychom řešili rizika radikalizace ve vězení. To je věc, která je velmi znepokojivá. Ráda bych srdečně znovu poděkovala kolegům za všechnu práci, kterou odvedli a já k tomu budu nadále přispívat, až budeme mít na stole finální text. Čili ještě jednou obrovský dík zpravodajům a všem, kdo eh, se podíleli na tomto textu. Děkuji, Katrina. Ještě pan Libreton si přeje slovo a paní Interval a pak eh, se vrátíme a dáme pět slovo zpravodajům, prosím. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Eh, toto je velice zajímavá zpráva. Pochopitelně, že předmět je velice zásadní eh, co do významu. Jedná se o právní stát a k tomu potřebujeme sousední, soudnictví, kde máme zajištěnou politickou neutralitu soudců, což zdaleka nevždycky je zaručeno ve všech členských státech Evropské unie a nejenom ti, kteří obvykle přicházejí v úvahu, na které první myslíme, ale ani v takzvaně tradičních západních eh, demokraciích nejsou uchráněni problému nezávislosti soudců. Dvě poznámky. Jenom eh, se vracím k tomu, co říkal pan Fosset ohledně všeobecné soudní pravomoci, eh, univerzální jurisdikce. To si myslím, že jde za rámec a myslím si, že to je škoda, protože vede to k jiné eh, rozpravě. Myslím si, že to by nebylo vhodné to mít tady. A druhá věc, zdůrazní se tady zranitelné skupiny osob. Myslím si, že je to trošku takové neobratné snažit se nejprve vypíchnout eh, zranitelné skupiny. Myslím si, že bychom měli k tomu zaujmout jiný přístup, totiž rovnost všech, kdo jsou před soudem, tedy rovnost eh, před eh, zákonem občanství. Eh, to jsou zákony, práva, povinnosti a toho si musí být vědom každý. Zdůrazňovat menšiny, genderové otázky a tak dále. To by otevřelo možnost roztříštěnosti společnosti a riziko, že by to nepřineslo žádné výhody, žádný prospěch. Myslím si naopak, že by to mohlo být docela nebezpečné. Takže myslím si, že to vůbec nepatří do tohoto textu. Děkuji. Sofie, prosím. Ano, jenom velice stručně. Jistě vás nepřekvapí, že nesouhlasím s předřečníkem. Ani plně nesouhlasím s tím, co tady řekl zástupce EPP ale naprosto podporujeme kompromisní pozměňovací návrhy, které předložila zpravodajka, protože to si myslím, že jde ve správném směru a na rozdíl od EPP mě těší odkazy na občanskou společnost protože vlastně tady se dávají dohromady, organizují se občané, proto je důležité, aby oni tady měli místo tím se vracíme ke zpravodajům, pokud si samozřejmě přeji reagovat. Děkuji. Toto je zajímavá diskuse a začala bych od EPP, od jejich poznámek. Proč tady obhajuji zmínku o univerzální všeobecné jurisdikci? Myslím si, že to je taková nově se objevující oblast justice a tam je vždycky třeba vzdělání a eh, pozornost, protože je to věc ve vývoji. Takže myslím, že je to docela oprávněné. Samozřejmě komise nám možná řekne, že to je den nad rámec tohoto programu, ale velmi by mě překvapilo, kdyby tomu tak bylo. A pak zmínka o istambulské úmluvě je podle mě velice důležité, protože i v mé zemi která je pokládaná za jednu z průkopníků genderové rovnosti. Máme pořád přetrvávající problémy domácího násilí. A jak vidíme, soudy nejsou schopny tyto případy vždycky řešit. Tudíž Istanbulská umluva je opravdu milník, eh, která přišla z Rady Evropy. A vím, že ratifikace eh, tu, ta se nějak chopili ty, kteří zase tvrdí, že je to proti tradičním rodinným hodnotám, ale to si myslím se dá těžko obhájit. A pan Foss eh, z EPP tedy mají pravdu v tom, co říkají, že možná opravdu eh, může být problém, jak ty dva problémy od sebe oddělit. Program je spravedlnosti, program práva a hodnoty. Ale myslím si, že už jsme postoupili daleko k abychom pochopili tomu, jak se to má rozdělovat. A věřím, že i při dalších krocích finalizaci této legislativy se to e, vyjasní a komise velice pomáhá. Pan Le Breton, vy jste říkal, že bychom neměli příliš zacházet e, do e, podrobností ohledně různých zranitelných skupin, že bychom spíše měli hovořit o rovnosti těch, kdo stanou před soudem ale je tady otázka přístupu k spravedlnosti a víme, že některé eh, eh, zranitelné skupiny s tím mají problém. To by měl být jeden z našich hlavních cílů, toto vřešit. A pak opravdu by to byl v pravém slova smyslu obhajoba na základě rovnosti. Příliš mnoho komunitarismu. Ano, my budujeme evropský prostor spravedlnosti. Pokud máte pocit, že je to příliš mnoho Evropské unie, no tak prostě jdeme touto cestou. Ale respektuji všechny poznámky, uvědomuji si, že možná bude třeba něco ještě dále projednat, než se to dostane do nahlasování ve výboru a doufám, jak říkala paní Kaufmann, že se nám to podaří, než se bude hlasovat, což tedy bude 4. Eh, února. To byly otázky ze strany členů. Ještě eh, jsme nevyzvali komisi, pokud si přeje k tomu něco říci. Ano, děkuji, děkuji za kompromisní návrhy. Budeme to ještě podrobně zkoumat. Pokud jde o záležitosti, které tady byly nadneseny, pak eh, budeme to znovu řešit se zpravodají, například jak od sebe jasně oddělit ty dva programy. Určitě musí se to ještě trošku eh, doladit. Budeme se o to snažit. Dobře. Vypadá to tak, že jsme vyčerpali Eh, program pořad tohoto, této schůze. Dovolte, abych vás informoval, že hlasovat se bude v pondělí 4. února, bude to pozdě odpoledne na zasedání výboru Libe. Je to tak. Já doufám, že tak vám to vyhovuje. Myslím, že ano. Snad ano. Určitě to bude někde, někdy v průběhu schůze e, Libe. Aha, ano, je, už si to ověřili, je to takhle v pořádku. Já jsem nechtěl eh, tady mít poslední slovo, to jsem chtěl přenechat vám. V kterémž to případě vám děkuji za to, že jsem měl čest spolu předsedat této schůzi spolu s tebou, Klode, a děkuji všem za účast. No, to teda svou.